Ní příslušného usnesení eh, bude zítra v poledne. A dostáváme se k dalšímu bodu. A to je zpráva našeho kolegy Filipa Žvá, Žvána. Vliv reklamy na chování spotřebitelů. Postup bude následující. Po prohlášení zpravodaje Eh, budeme eh, mít kolo Catch the Eye, to znamená přihlášení se řečníků, kteří jsou přítomni. A tady možná nebudu poněkud eh, velkorysejší, dostanete místo minuty 90 vteřin, ale po 90 vteřinách vás přeruším tak, jak se to dělá normálně po 60 vteřinách. Ale nyní dám slovo panu Filipu Živánovi na pět minut. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové, proč máme tuto zprávu o dopadu reklamy na chování spotřebitelů? Protože Reklama může být eh, horší nebo lepší. Horší je, když je intruzivní, pokud je jí příliš mnoho, eh, pokud neznáme hranic, pokud eh, v podstatě neposkytuje informace, které chceme poskytnout spotřebiteli. Nicméně reklama je také vynikajícím nástrojem pro rozvoj trhu. Reklama je určitým motorem pro naši ekonomiku, také je to prvek, který Eh, spotřebitelům přináší nové prvky, má možnost eh, porovnat si různou konkurenci. Takže reklama není nic nového, ale proč tedy vzniká nový text? Protože už tady existuje jeden text, ale je tady několik důvodů. V první řadě eh, dnešní reklama není včerejší reklamou. Nedávno jsem přečetl takový americký článek 29. listopadu v jednom časopise, který byl Eh, v onlineové eh, formě, tak eh, přináší reklama 14 miliard euro. Takže vidíte, že to je ohromný nástroj pro internetovou reklamu. Důvod, proč máme tuto zprávu, je, že naše nařízení v podstatě neodpovídá nástrojům, které se objevily v posledních letech. Reklama může být intruzivní, čím dál tím více, čili narušuje soukromý život. Reklama je také novým prvkem, který není řešen v daných textech a také se zabýváme skrytou reklamou. To znamená, že to není jasně vyslovená reklama. Máme takový slavný příklad, který se byl na Facebooku, což je sociální sítě, to je opět nová, nový nástroj, který není řešen legislátor, legislátory, čili se objevují skupiny lidí, kteří v podstatě kritizují nějaký produkt, takže mohou naprosto zničit nějakou e, značku během několika týdnů nebo měsíců. Čili včerejší reklama zcela jistě není současnou moderní reklamou, která e, používá nástroje, které neexistovaly předtím. Například je to cílená reklama, e, reklama na základě chování spotřebitelů, také využívá soukromých informací, takže, vážení kolegové, myslím si, že zapotřebí, abychom se zamysleli nad několika hodnotami, abychom respektovali soukromý život, abychom chránili ty nejzranitelnější, protože to jsou pochopitelně děti. E, ty patří mezi ty nejzranitelnější právě v té oblasti e, e, reklamy podle jejich chování, je to cílená reklama na malé děti a reklama není uh, nic jednoduchého. Skutečně se zaměřuje na konkrétní skupiny. Dospělý člověk eh, to pochopí, ale dítě to často vůbec nepochopí. Potom máme nové techniky, nové eh, velké eh, věci, které jsou důležité z ekonomického hlediska, čili zapotřebí, abychom vedli politickou diskusi. Tato otázka musí být řešena odborníky a Někteří nám vysvětlili například, že spotřebitelé jsou odrazeni eh, velice eh, podrobnými podmínkami, které se týkají eh, důvěrnosti, čili velice často si nečtou ty různé podmínky, které se jim předkládají, často ty podmínky jsou naprosto nejasné, čili velice často to nechápou. Čili je důležité, aby reklama respektovala soukromý život, aby eh, respektovala spotřebitele, aby jej neuváděla v omyl a je zapotřebí, aby tedy eh, byl respektován soukromý život eh, našich spotřebitelů. Čili je zapotřebí naplnit dva cíle. Jednak musíme mít reklamu, která bude účinnější, nicméně bude respektovat soukromí spotřebitelů, to je jedna věc, musí být slušná a také občané, spotřebitelé nesmí být manipulováni, musí být lépe informováni. To je tedy cílem této zprávy. Vážení kolegové, doufám, že tato zpráva bude přijata, budete pro ní hlasovat v Evropském parlamentu. Děkuji. Eh, Nyní se přihlásilo mnoho kolegů do debaty.

navíc provozovny a reklama na hazard leckde není omezována i mimo internet a tak jsou herny často v přímé blízkosti škol včetně té reklamy. doufám že dnešní rozprava dá nový impuls pro komisi aby zákaz reklamy na hazard navrhla s ohledem na nezpochybnitelný veřejný zájem. zpravodaji gratuluji. paní paní Papadopoulou. Děkuji vám. Děkuji vám. Já jsem velice rád, že eh, Filip Živán eh, vypracoval tento, tuto zprávu o Filipu eh, reklamy na spotřebitele. Já si myslím, že toto je velice důležité zejména v oblasti obchodních praktik, eh, regulace a vlivu na mládež. Eh, také vznikají určité stereotypy v důsledku reklamy. Já jsem pracovala na stanovisku za ženský výbor a chtěl bych tedy, chtěla bych poděkovat zpravodaji za zapracování mnohých našich myšlenek Eh, zejména tedy té oblasti vztahu mezi muži a ženami a jak to na které pohlaví různě působí. Je důležité, aby reklama byla vnímána také jako pozitivní věc, ovšem s respektováním důstojnosti obou pohlaví. Děkuji vám, pan Engstom. Děkuji, pane předsedo rád bych hovořil o poslední části odstavce 25 a o tom budeme eh, hlasovat zvláště a doufám, že v hlasování vypadne z této zprávy. Tady se říká, že jestliže eh, vyhledávací stroje na internetu eh, dávají zároveň na obrazovku kontextovou reklamu, Eh, tak že toto by mělo být eh, regulováno eh, užitým způsobem. Jenomže toto je věc, která jde proti obchodním značkám. Obchodní značky jsou registrovány, máme na to řadu různých systémů a tato navrhovaná regulace by znamenala, že pokud třeba někdo Eh, měl kontextovou reklamu ke slovu golf, eh, tak eh, by to muselo být nějakým způsobem spojené s Volkswagenem Golf. A jsou další podobné případy. Nebo třeba slovo stříbro, no tak asi existuje, existují tisíce držitelů různých obchodních značek, které obsahují toto slovo a prostě ta navrhovná eh, regulace, regulace prostě není v pořádku a já si myslím, že by to opravdu poškodilo legitimní eh, reklamu legitimní konkurenci, čili aby skutečně byl proto, abychom hlasovali proti tomuto odstavci. Děkuji, pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji vám, pane předsedající. Na úvod bych rád řekla, že je skvělé, že na půdě Evropského parlamentu otevíráme diskuzi o nekalých praktikách v oblasti reklamy, hlavně v souvislosti s novými technologiemi a metodami v oblasti reklamy. Nové způsoby digitální komunikaci otevírají široký prostor pro uplatnění těchto technologií. S novými možnostmi reklamy se ale objevují i nové problémy, které souvisí s agresivitou, klamavostí anebo zneužíváním důvěry eh, dětí či mladistvých před útokem na jejich vědomí. Regulace v oblasti reklamy musí reagovat na kreativitu tvůrců a způsoby a metody, které přesahují ochranu soukromí a etické rámce anebo zasahují do osobnosti dětského vývoje. Je nevyhnutelné omezit všechny tyto praktiky. Soustředit se musíme na důslednou analýzu a přeskum současných trendů. Orientovat se musíme na to, abychom novými pravidly zamezili technologiím, které zasahují do soukromí rodin nebo do soukromí dětí, anebo které poškozují zdravý vývoj rodiny a abychom uplatňovali pravidla, které tyto praktiky zamezují. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Slovo má pan Šegedy. Děkuji, pane předsedo. Tak především dovolte, abych poděkoval zpravodaji. Já jsem přesvědčen, že toto patří k těm nejdůležitějším tématům, o nichž nyní hovoříme. Bohužel už je pokročilý čas. A jak se tady říká, děti a mladiství jsou ti nejovlivnitelnější, mohou být manipulováni, páč nemají dostatečně silnou vůli. A toto je skutečně neregulérní a agresivní, eh, agresivní postup. Nicméně eh, je to, má to také aspekt integrace do společnosti. Eh, takové to třeba integrační eh, reklamy by měly být zcela zakázány v dětských pořadech, v televizi a podobně. E, nicméně internet e, to je oblast, kde e, může být reklama nejagresivnější a také nejškodlivější. Existují firmy, které nerespektují soukromí dat, využívají soukromá data a zasahují do soukromé sféry lidí. A toto je třeba zakázat a trestat. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla učinit další kroky. Děkuji vám, paní Kumi. Grazie, presidente. Sono assolutamente favorevole. Děkuji, pane předsedající. Já se zasazuji pro ten návrh usnesení, o kterém zde hovoříme, který předložil pan Juvan. Reklama je naprosto zásadní a to nejen pro ekonomiku, ale pro celý vnitřní trh a pro spotřebitele. A je potřeba zde zasáhnout proto, abychom bojovali proti negativním účinkům praktiky. Některé praktiky reklamní mohou mít negativní dopady. Vážím si především analýzy, kterou vypracoval pan zpravodaj týkající se právního rámce a také ostatních záležitostí a jejich výkladu Potřebujeme určitou míru harmonizace v této oblasti. Je potřeba potírat ilegální eh, reklamní postupy a eh, obchodní postupy. Návrh nabízí přiměřené řešení tohoto problému. Eh, hledá přiměřenou rovnováhu mezi svobodou slova a ochranou spotřebitele. Takže ještě jednou děkuji a blahopřeji zpravodajů vy i stínovým zpravodajům. Slovo má pan Mikolášek. Děkuji vám, pane předsedající. Různé druhy reklamy, které se rozmáhají prostřednictvím nových komunikačních médií v posledních letech, se staly společenským fenoménem. Přinášejí sebou nebezpečí zneužití důvěry běžného spotřebitele. Jsem toho názoru, že ochrana spotřebitelů v této oblasti vyžaduje minimální právní úpravu a já souhlasím s panem zpravodajem a blahopřeji mu k jeho zprávě. Blahopřeji mu k tomu, že se na to podíval konstruktivním způsobem. Je potřeba jednat ve prospěch zranitelných skupin, jako jsou děti a nebo mladiství, jak už řekli někteří z mých předřečníků. A já jako lékař se k tomu připojuji. Je potřeba zabránit případům úmyslného eh, poskytování zavádějících informací, kde se spotřebitelé rozhodují na základě informace, že se jedná o objektivní fakty nebo studie a přitom informace mají pouze komerční povahu. Zaznepokojující je i rozvoj komerčních praktik, které působí na soukromí spotřebitelů. Jedná se například o čtení obsahu elektronické pošty třetími stranami, které tento obsah zneužijí pro komerční účely. Reklamní postupy, které používají společnosti, musí respektovat důvěrnost soukromé korespondence a právní předpisy v oblasti ochrany soukromí. Děkuji, pane předsedající. Děkujeme. Tím uzavíráme toto k HDI. Slovo má pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. je velice obtížné být skutečně jistý, především když hodnotíme vliv reklamy na chování občanů. Každý den se téměř objevuje nějaká nová zpráva, nějaké nové výsledky z nejrůznějších průzkumů. Je tady nejrůznější, je tady ohromné množství reklam v televizi, v novinách a tak dále, ale zároveň existuje dilema při hodnocení jejího vlivu, protože na jedné straně lidé říkají, že e, léčbou alkoholismu je zákaz reklamy, ale zároveň e, vidíme používání e, drog, jejich používání roste exponenciálně, ale nikdo nedělá žádnou reklamu. Čili musíme mít skutečně nezávislé hodnocení, sledování na úrovni Evropské unie, protože se jedná o veřejný zájem a musíme jasně stanovit, co je dobré, co není dobré, co je účinné a co ne. A pak můžeme náležitě situaci řídit. Protože jinak máme nejrůznější šetření, průzkumy a v podstatě ty výsledky mohou být takové, jak si řekne i komise. Děkuji a nyní uzavřeme tuto rozpravu příspěvkem pana komisaře. Pan Han odpoví na jednotlivé příspěvky. Prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, jménem komisaře, především paní místopředsedkyně Redingové, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za tuto velice cenou zprávu, kde analyzuje několik klíčových aspektů Eh, moderní reklamy a chování spotřebitelů. Čili jak nejlépe řešit výzvy, které přináší internet a nová technologie. Podívali jsme se na nejrůznější eh, právní rámce na ochranu spotřebitele eh, z let 2009 až 2010. Co se týče stávající legislativy, tak ta je vysoce validní. Je jasné, že je zapotřebí mít komplexní, koherentní přístup eh, v případě ochrany soukromých dat. A následně komise 4. listopadu přijala eh, sdělení a komplexní přístup v oblasti ochrany soukromých dat na evropské úrovni. Reklama přináší i pozitivní aspekty našim občanům. Umožňuje jim volný přístup k službám a nejrůznější cílené techniky eh, provádějí různé kontextuální eh, vyhledávání klíčových slov a některé tyto aspekty nejsou tak znepokojivé. Je důležité, abychom měli také rámec samoregulace v případě onlineové reklamy, aby byla postavena na právním rámci, aby byla efektivní, transparentní, abychom měli také možnost poskytnutí souhlasu a také možnost postihu. Chceme zhodnotit, zda je zapotřebí mít další regulaci v této oblasti. Co se týče e-mailů a důvěrnosti komunikace, Eh, před rokem byla přijata telekomunikační reforma, kde se jasně stanoví právě pravidla soukromí při posílání e-mailu. Pokud ne, budou uplatněny sankce a je důležité, aby kompetentní orgány měly nejen pravomoc uplatňovat tyto sankce, ale by měly i náležité zdroje. Do roku 2011 členské státy musí transponovat tato opatření, která jsou zakotvena v mezinárodní právu. Co se týče nekalých reklamních praktik a dané směrnice, tak zde existují určité rozdíly mezi členskými státy, co se týče transpozice této směrnice. Tyto rozdíly jsou řešeny v rámci spolupráce Eh, s daným členským státem a s komisí musíme mít eh, minimální úroveň harmonizace. Musíme pochopitelně nechat určitý volný prostor členským státům, jak budou uplatňovat eh, směrnice, nicméně tato směrnice musí být uplatněna. Dále, co se týče směrnice o nekalých obchodních praktikách, členské státy musí zajistit, aby byla uplatněna plná harmonizace. Jinými slovy, stejná pravidla a stejná interpretace musí být uplatněny v členských státech. Tak, jak navrhuje návrh zprávy, budeme zcela jistě pokračovat v naší práci, co se týče aktualizaci daných dokumentů, budeme brát v úvahu nový vývoj. Komise také připravuje právní databázi, která se týká jurisprudence, akademické práce, legislativy, kde budeme mít jednotné uplatnění směrnice v členských státech. Co se týče reklamy, Eh, v nejrůznějších sociálních sítích, na blozích. Je důležité si uvědomit, že když spotřebitelé jednají jménem obchodníka, jsou financováni obchodníkem, aby udělali krátké prezentace, aniž by to bylo jasné, tak eh, to znamená skrytou reklamu, která je už eh, v rámci této směrnice. Pochopitelně Komise si myslí, že marketingová legislativa asi není úplně nejlepší eh, legislativou. Směrnice nicméně obsahuje určité pojistky, které se týkají zranitelných eh, spotřebitelů. Je jasně dané, které národní orgány musí hodnotit, eh, zda daná praktika je nekala. Eh, roku 2011 tato směrnice bude plně uplatněna. To znamená, že do té doby členské státy budou mít patřičné zkušenosti právě i v oblasti reklamy, které jsou určeny mladým lidem a dospívajícím. Zcela jistě tyto aspekty budou do té doby k dispozici. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za eh, příspěvek a tím uzavíráme debatu k tomuto tématu. Hlasování proběhne zítra ve 12. 30. A tím